Kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil naše odpolední zasedání. Eh, velice mě těší, že mezi námi mohu přivítat nového premiéra Moldavska, pana Pavla Filipa v našem středu. Srdečně vám blahopřeji k vašemu nedávnému zvolení. Doprovází ho paní Liliana Bavaroviči, eh, zastupkyně mluvčí parlamentu, paní Valentína Bolíga, eh, která je předsedkyní zahraničního výboru pro evropskou integraci. A je tady také pan velvyslanec Moldavska, který je pro nás důležitým partnerem. Je to jedna z mála zemí, s nimiž máme asociační dohodu a s nimiž jsme také ratifikovali dohodu obchodní a teď jsme v roce, kdy implementujeme tyto dohody. My jsme vždycky jako parlament říkali, že chceme mít evropskou perspektivu pro Moldávii, ale víme, že Moldávie je pod velikým tlakem ze strany Moskovy. Pardon, Moskvy. Jiným způsobem než na Ukrajině, řekl bych daleko sofistikovanějším způsobem než na Ukrajině, což neznamená, že je to méně nebezpečné než na Ukrajině. A je zároveň nutno vidět, že existují velké problémy, co se týče vnitřní situace a je nutno, aby se spojily pro evropské síly po té konfrontaci, ke které došlo eh, na podzim minulého roku. A doufám, že tato vláda, které přeji hodně úspěchů, bude moci fungovat eh, bez předčasných voleb. Měla by mít dostatečně času pro provádění reforem a nikoliv, aby krátkodobě díky novým volbám zase se znovu a znovu muselo začínat a nic se v podstatě neudálo, co se týče reform. Ti, kteří se domnívají, že se nemohou podílet na vládě vzhledem k náladám, které tam panují, vzhledem k událostem v minulém roce a vzhledem k odvolení tehdejší vlády, já sděluji, pro evropským silám, že je nutno eh, se soustředit eh, spíše na budoucnost a nechat eh, ty události za sebou. Důležité je, aby ty kroky, které byly slíbeny, to znamená přijetí zákona týkající se prokurátora či státního nadvládního je velice důležitá, stejně tak jako otázka dalších legislativních balíčků. Je třeba, aby tedy reformy pokročily. Pane předsedo vlády, také by nás zajímalo, jak to bude pokračovat. Po té, co ústavní soud rozhodl, že 4. března že se má konat volba prezidenta v public vote, a jaké praktické důsledky z toho vyvozujete? Co se domníváte tady, jaké důsledky to bude mít navzdory úřadující moci prezidenta, aby to nemohlo mít tady velký dopad na současnou vládu. Ještě jednou vás srdečně vítám, máte slovo. Stimate domnule președinte, stimați mie. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Především bych chtěl poděkovat panu předsedovi Brokovi za to, že mi dal možnost prezentovat priority moldavské vlády. Výbor pro zahraniční záležitosti byl velkým zastáncem a přátelem Moldávie a jejich občanů při mnoha příležitostech. Tuto podporu jsme viděli i při hlasování a postojích, které byly zaujaty v eh, plenárním zasedání v roce 2014, když se hlasovalo o ratifikaci asociační smlouvy. Když jsme tedy otevřeli do široka bránu pro bezvizový bezvizové cestování moldavských občanů v Evropské unii, anebo když bylo řečeno, že v souladu s článkem 49 smlouvy jsou evropské aspirace Moldávska. A to všechno probíhalo v období, kdy se zdálo, že Moldávsko je trestáno za svou proevropskou volbu. Nicméně existovaly i jiné faktory, které měly dopad na to, jak se držíme této cesty. My stále ještě pocitujeme negativní dopady, ale přesto přes veškeré překážky budeme společně schopni dosáhnout svého cíle. Naše vláda je odhodlána provádět demokratické reformy a zlepšit život svých občanů. Provádět také dohodu o volném obchodě což je nejdůležitější část eh, našich reform. Já jsem převzal funkci premiéra v období, kdyby bylo tedy daleko jednodušší předat otěže někomu jinému, ale my jsme se spolu s kabinetem rozhodli, že na sebe vezmeme tuto odpovědnost že převezmeme odpovědnost za chyby, které byly spáchány v minulosti a že do budoucnosti to budeme dělat jinak. Nechceme, aby naši činnost eh, řídili jenom vnější okolnosti, chceme, aby toto byla vláda, která postaví Moldávsko zpátky na nohy. Včera jsme měli druhé zasedání Asociační rady Evropská unie Moldavská republika a Setkal jsem se s paní vysokou představitelkou Mogherini a s panem komisařem Hanem s tím, že jsme konstruktivně hovořili o provádění asociační dohody. Tato rada byla pro mě a pro můj tým vlastně první zkouškou schopnosti mobilizovat se a za krátké období dosáhnout konkrétních výsledků. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, s vaším dovolením krátce pohovořím o prioritách svého kabinetu pro tento rok. Budu také hovořit o naší činnosti od chvíle, kdy jsme nastoupili do úřadu. A pak ještě pár slov řeknu k vývoji vztahu Moldavské republiky a Evropské unie. Naše priority jsou celkem jasné a dají se zhrnout do tří hlavních cílů. Za prvé, zajištění politické stability a skutečného dialogu mezi vládou a společností. Za druhé, zajištění makroekonomické rovnováhy, podpis dohody s MMF a posílení spolupráce se všemi rozvojovými partnery. A za další, provádění základních demokratizačních reform. Já jsem před chvíli říkal, že tento výbor a Evropský parlament patří mezi nejvýznamnější zastánce Moldavské republiky i ve chvíli, kdy je potřeba tvrdě vystoupit, například 21. ledna 2016 byla přijata rezoluce k DCFTA s Gruzií a dalšími státy. Snažíme se reagovat na veškeré vaše připomínky, také na připomínky opozice, občanské společnosti a rozvojových partnerů. Opatření, která budou pro nás prioritní, odrážejí skutečnost, že si plně uvědomujeme, jakým problémům naši země čelí. Uvědomuje si to jak kabinet, tak náš parlament a v našem parlamentu a v naší většině existuje jasná zhoda na tom, že reformy musí být ve prospěch našich občanů, musí se odpíchnout od aký a napomůžou našim občanům. Je to jediná cesta, jak se dostat z této slepé uličky. Uvědomuje si to i opozice. Stanovit si priority to nebyl úplně nejtěžší úkol pro naši vládu. Je jasné, co ještě musíme udělat. Je jasné, že veškerá tato práce musí proběhnout opravdu eh, v brzké budoucnosti. Je to naléhavé. Pane předsedo, po provádění reformy státní zprávy musíme obnovit důvěru občanů v jejich politické zástupce, ve fungování soudnictví a obecně v demokratický proces. S vaším dovolením bych se nyní dostal ke druhému bodu svého vystoupení, tedy ke konkrétním výsledkům, kterých jsme dosáhli za měsíc a půl od nastoupení do funkce. Za prvé k politické stabilizaci. Tento kabinet má solidní parlamentní většinu. Plně si uvědomujeme těžkou situaci své země a jsme ochotni udržet tempo reform, které vyplývají z požadavku asociační dohody. Od prvního dne jsme byli rozhodní ve své práci, politická situace se uklidnila a vzniká prostor pro dialog s občanskou společností. Do priorit kabinetu také zapracováváme eh, požadavky protestujících. Rezignace nejvyššího státního zástupce, zákony o bezúhonnosti a nezávislost bankovního dohledu, to jsou pro nás důležité priority. Já jsem jako premiér přesvědčen, že občanská společnost musí dohlížet na to, co se ve veřejném prostoru děje. Moldavská občanská společnost může být, může být účastná na procesu rozhodování a může tlačit na naše orgány. Právně, z právního pohledu existují mechanismy pro zapojení občanské společnosti do rozhodování od eh, jak si psaní zákona do jeho prosazování. Nicméně všichni musíme věnovat pozornost konsolidace, uklidnění tohoto vztahu. Jedním z našich cílů je provést reformu stávajících mechanismů, tak, aby bylo možné všechny z občanské společnosti neustále zapojovat. Co se týče asociační dohody, tak spoléháme také na občanskou společnost, jak v Moldavsku, tak v Evropské unii, která, které můžou dohlížet na situaci a mohou se i vyjádřit k naplňování cílu této dohody. Před zasedáním rady jsme říkali, že moldavští zástupci v rámci této platformy by se měli vyjadřovat k provádění asociační dohody. A také jsem hovořil o tom, že je potřeba obnovit důvěru občanů toho dosáhneme pouze tak, když budeme otevření ve své komunikaci a když občany do rozhodování zapojíme. Konsolidace vztahů s místními orgány, to je jednou z priorit naší vlády, především v regionu Gagauzie. A plánujeme konsolidaci vztahu s lidovým zhromážděním v Gagauzii. Spustili jsme také práci parlamentní skupiny k zvláštnímu autonomnímu stavu. Účastní se tam eh, zástupce našeho par, eh, parlamentu i gaugarského regionu. Kromě toho také chceme posílit, stav, eh, posílit postavení našich menšin, tak aby byly lépe zastoupeny ve veřejném životě a doufáme, že to podpoří dialog mezi kulturami. během osmi týdnů své funkce jsme se soustředovali na vytvoření solidního institučního základu, který nám umožní konsolidovat nezávislost státního orgánu. Přijali jsme také zákon o státním zastupitelství, čímž jsme jej osvobodili od politického vlivu. Kromě toho jsme také provedli novelizaci zákona o audiovizuálních prostředcích. Nyní je možné, aby měl někdo pouze dvě licence a ne už pět. Kromě toho jsme také přijali zákony o obnovitelných zdrojích, o ochraně spotřebitelů a další nástroje, které jsou důležité, chceme-li provádět eh, dohodu o volném obchodě a asociační dohodu. V tomto prvním období se nám podařilo mobilizovat politickou vůli, která byla nezbytná k přijetí těchto zákonů potřebných pro provádění reform. V únoru u nás byla hodnotící mise MMF, což bylo nezbytné pro spuštění vyjednávání o nové dohodě o spolupráci. 1. března jsme zaslali dokument Evropské komisi který obsahuje opatření, již musí být provedena do června tohoto roku. A jsou do ní zapracovány názory občanské společnosti. Je to dokument, který podepsal premiér, ale také předseda parlamentu, z čehož vyplývá, že jak parlament, který jeho většina, a, nebo většina v parlamentu, tak naše vláda si berou na zodpovědnost tyto reformy. Také bych chtěl krátce hovořit o své vizi vztahu Moldavské republiky a Evropské unie. Jak jsem říkal, je zcela jasné, jaká práce před námi stojí. Také je jasné, že podpora Evropské unie je důležitým předpokladem úspěšnosti těchto reform. Politické přidružení a hospodářská integrace s Evropskou unii je hlavním cílem našich vztahů. A dovolím si doufat, že to opravdu povede k naplnění evropských aspirací. Já od vás nechci žádný biankošek. Já jsem přesvědčen, že důvěru je potřeba se zasloužit. To je naše vize. Nyní k rozhodnutí ústavního soudu. Já mám pocit, že je v souladu s těmi cíly, které jsem zmiňoval, tedy především politická stabilizace. Musím říct, že pro mě osobně, když padlo toto rozhodnutí, eh, se jednalo o překvapení. Když je člověk premiér, a probíhá zároveň prezidentská kampaň, tak to není úplně jednoduchá situace. Na druhou stranu toto rozhodnutí také vychází z potřebných argumentů a má i pozitivní aspekty. Volba prezidenta podporou parlamentu byla potenciálně vždy zdrojem politické krize v Moldávsku, protože nevždy bylo možné získat v parlamentu všechny potřebné hlasy. Zatímco kdyby byl prezident volen přímo, tak by prezident v každém případě zvolen byl. A prezidentské volby by nevedly k žádné krizi, nevyvolávalo by to předčasné volby a podobně. Já jsem osobně požádal všechny členy svého kabinetu, aby se méně zapojovali do volební kampaně, aby nechali ostatní, především v parlamentu v Kišiněvě, se vyjadřovat, že my jako vláda máme být exekutivou a máme se soustředovat na opatření, která prostě přísluší vládě. Pokud budete mít nějaké otázky, tak jsem k dispozici a doufám, že nás čeká otevřený a konstruktivní dialog, ale ještě než skončím, tak chci říci, že vláda a parlamentní většina chtějí bez odkladu provádět reformy, které povedou k pozitivním vývojům života našich občanů a které povedou ke znovu získání důvěry. Asociační dohoda a dohoda o volném obchodě nám pomůžou k naplnění těchto cílů. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo vlády. Máme tady několik přihlášek do diskuse. Nejprve dávám slovo panu Predovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já vítám vaši přítomnost dnes v našem výboru, ve výboru AFET Evropského parlamentu. Ostatně u nás v sále je tady také přítomen někdo, paní Jasandu, vy jste se takřka stala Eh, předsedkyní vlády, ovšem ona byla odmítnuta vaší koalicí, protože řekla, že bude bojovat proti korupci. Takže moje první otázka přesně k tomuto bodu. Co vlastně děláte? Proč máte být věrohodnější pro vládní koalici pro boj s korupcí? Také pomýšlím na Adriana Kanta, ten u nás také už jednou byl a také jsme mu dali stejnou otázku, co děláte vy osobně a vaše strana, eh, jaký vliv tam je. Eh, to znamená, že se domnívám, že Eh, eh, když se hovoří o integraci, je třeba myslet taky na ty oligarchy. Co máte v úmyslu? Eh, co chcete udělat, aby při příštích volbách zase to nebyly jenom hrátky oligarchů? A jaká instituce či jaké instituce jsou podle vás nezávislé a nekontrolované oligarchy? Děkuji vám. domnule președinte. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane premiére, srdečně vítejte. My už jsme také měli bilaterální setkání a už jsme vedli konstruktivní dialog. Moldavská republika je samozřejmě významnou republikou pro Evropskou unii a když se podíváme na to, co se tam událo v posledních dvou letech, například byla podepsána asociační dohoda, také dohoda o volném obchodu a liberalizaci víz a také bych rád ještě připojil, že Moldavská republika je rovněž největším příjemcem evropských dotací na hlavu. Eh, takže eh, vidíme přesně, jak to podle čísel vypadá, což eh, nám ukazuje, jak významné je to pro Evropskou unii. Evropský parlament učinil vše, co bylo v jeho silách pro Moldavskou republiku a budeme v těchto snahách i pokračovat. Stabilita je nezbytná, to je jasné, ale Samozřejmě je to také důležité pro to, aby se něco mohlo vybudovat. A vy teď máte tedy, máte tedy dobrý základ pro to, aby věci, které byly zahájeny v oblasti legislativy, která byla schválena parlamentem, což ostatně na tomto místě vítám, tento balíček, který byl schválen, to musí být teď uskutečněno. A to samozřejmě není nic jednoduchého, není liž pravda. Eh, protože neexistuje žádná jiná možnost, která se vám naskýtá, než jít dopředu. Už se blížím k závěru, na tomto místě bych ještě rád řekl, že na prvním místě musí být lidé a je potřeba myslet na to, že je třeba co možná nechleji implementovat asociační dohodu krok po kroku, tak jak jste si to přece vzal, vy jste předložil také harmonogram s Evropskou komisí. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, během těch minulých let eh, se také konala schůzka v Kišiněvu, kde jsme byli informováni o, té ne, o tom neověřitelném korupčním skandálu, eh, kde došlo k, eh, vlastně k tomu, že se obrovský objem peněz vlastně úplně vypařil z, z centrální banky. Takže jak chcete zabránit, jak chcete vymítit podobné případy korupce a jak chcete také zajistit, že eh, takové mm, případy neskončí beztrestností? Jak byste charakterizoval také současnou bezpečnostní situaci v Podněstří? Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Vážený pane premiére, já se chci zeptat na váš názor. Jak podle vás vypadají eh, vaše vztahy s Ukrajinou? Jak vypadá třeba praktická spolupráce na hranicích? Také jak je to s tou hranicí eh, v Podněstří? Chci se zeptat ještě jednu věc ohledně Podněstří. Součas, máte v současné době nějaký konkrétní plán, jak znovu um, zaintegrovat Podněstří do své země? Protože před pár lety zde existovaly určité konkrétní snahy, pokusy, nicméně eh, je to důležité, pokud byste chtěli, je to důležité pro budoucnost Evropy, takže i pro, vlastně, vlastně, pro vaši budoucnost Evropy je důležitá i budoucnost Podněstří. Děkuji. Ähm, Děkuji mnohokrát. Já jsem s dvěma kolegy z Evropského parlamentu před několika týdny navštívila Čisinu a upřímně řečeno jsem byla zhrozena dojmem, eh, který jsme měli z jednání v Češině a od vás bych ráda věděla, zda vlastně opravdu způsob, jak je, jakým došlo k vytvoření vlády, považujete za přijatelný, protože mnoho občanů, zejména pro evropských občanů, nám řeklo, že tento postup rozhodně byl nedůstojný skutečnosti. Tak bych ráda podpořila otázky týkající se té krádeže století tato obrovská suma peněz, která zmizela a už se to dlouho šetří. Můžete nám něco k tomu říci? Zda se na tom podílely evropské banky, zda tady hrály nějakou roli. Můžete nám také říci, zda byste byl ochoten Eurojust zapojit do vyšetřování. Můžete také něco říci ke stavu vyšetřování, eh, protože eh, Všisenou eh, všemi rozhovory, všemi jednáními se táhla výčitka, která říkala, my jsme proevropští, ale co pak znamená být proevropský to, že budeme dále krýt tento korupční skandál? To si myslím, že, nejdůl, že je nejdůležitější otázka vůbec ze všeho. Prostě vyšetřit tento skandál. Včera jsem se dověděla, že ústavní soud podmínky pro volbu prezidenta změnil že prezident teď má být znovu volen přímo, tak jak to bylo před rokem 2000 nebo 2001 ale že zároveň podmínky pro kandidaturu se změnily. Je třeba mm, předtím, pus, předtím žít v zemi několik let a musí být člověk starší než 40 let. Není to zase e, rozhodnutí a postup ústavního soudu dokládající, že instituce v Moldově jsou politicky kontrolované a že, nejsou, a že nefungují nezávisle? Děkuji mnohokrát. Pane premiére, já jsem chtěl nejprve signalizovat jednu věc, že se to neděje moc často. Byl jsem v Donbasu a mám za to, že Donbas spadá do oblasti ruské kultury a nenutně moldavské. Moldavsko má za sebou východní minulost, je součástí východní Evropy a už během nebo za cara v podstatě to chtěli eh, zapojit do Ruska. Já tedy chápu, že vy chcete do Evropské unie, proto je ale potřeba splnit určitá kritéria. Já bych chtěla, abychom stejná kritéria uplatňovali u nás, například transparentnost a správná, dobrá zpráva věcí veřejných, ale přece jenom máte před sebou ještě dost dlouhou cestu. Já jsem chtěl říct jednu důležitou věc. Pokud chcete přispět Evropské unii, do které chcete vstoupit, tak si myslím, že je potřeba, abyste opravdu a, tvořil určité mosty a ne a, jenom přerušení vztahu z Rusku. Je prostě potřeba, abyste přemostovali dva světy, prostě Rusko tady je, je součástí světa a myslím si, že úplně nejhorší, co byste mohlo udělat, je udělat to, co se dělo na Ukrajině, tedy přerušit vztahy, nechtít být tímto přemostěním. Mělo to své dopady. A teď v podstatě Ukrajina krachuje a já si myslím, že Evropská unie by za ten krach neměla platit. Že nakonec to stejně bude Rusko, které to všechno zaplatí. Takže nezapomínejme i na tento rozměr. Já úplně s vámi souhlasím tedy v tom, že spíše patříte do EU, ale nezapomínejte ani na eh, to, že jste součástí širší Evropy, že jste určitým přemostěním a že byste měli být neutrální, protože to je asi nejlepší způsob, eh, jak utišit konflikty. Děkuji. Ah, no, Teď tedy Front National zařídila volby. Moldavsko patří k Evropě, Donbas k Rusku a my máme zůstat neutrální. No to jsou výborné vyhlídky pro tu zemi. Pane premiére, skutečně se tady jedná o to, co tady řekla řada kolegů. Jedná se přece o to, že občané musí začít mít důvěru ve státní instituce a nikoliv eh, musí mít stále podezření, že to je jenom fasáda, jak jiným způsobem jiní chtějí zase řídit věci. A musí to být konkrétně hmatatelné pro občany. I to už tady zaznělo, ten velký skandál, e, kdy zmizely peníze. Moje otázka v této souvislosti je, e, existuje vůbec otázka v zemi týkající se vlastnictví akcí v bankách? Komu patří ty banky? Myslím si, že to by byl docela konkrétní příspěvek transparentnosti ve vaší zemi, kdyby se vláda postarala o to, aby eh, majetkové poměry moldavských bank byly zveřejněny. Včetně, hm, pokud tedy víme, jak to funguje v oblasti offshore. Také jste hovořil o audiovizuální oblasti a nové úpravě. Řekl jste, místo pěti licencí může být na osobu už jenom dvě licence. No, můj dosavadní dojem je, že e, proces dekoncentrace ve sdělovacích prostředcích, e, který měl mít svůj efekt, takhle nemůže být dosažen. Jak chcete dosáhnout, aby e, došlo v audiovizuálním a rozhlasové oblasti k tomu rozpletení? Možná poslední otázku, hovořil jste o panu Gauzinovi jak byste tady hodnotil aktivity Ruské federace, ke kterým dochází na místě? Myslím si, že je příznačné, že pro ruské strany celkově mají eh, takový příliv příznivců. No asi je to proto, eh, že nebyly dostatečně silné pro evropské síly a to je tedy politování hodné. To znamená, že model Evropská unie není pro občany Moldavské republiky příliš atraktivní. Na čem se tedy podle čeho se lidé orientují? Děkuji vám. Uh, thank you very much, uh, chair. Děkuji za slovo, pane předsedo. Co se týče Moldavska, nebo budu se ptát na Moldavsko, takže budu hovořit rumunštinou, úředním jazykem Moldavska i Rumunska. Vážený pane premiére, vítejte, jsme velice rádi, že jste mezi námi. Eh, když beru v úvahu geografickou pozici, kulturu, jazyk, historii Moldavska, tak opravdu to je evropská země a patří do jeho východní Evropy a nepatří do Euroázie. No, e, na vás se teď chce, abyste prováděl velice ambiciozní program politických, ekonomických i sociálních reform. No, zároveň, vážený pane ministře, vidíme, že mm, propaganda bývalého sovětského svazu a stávající ruská propaganda stále uh, působí. Um, jsou zde různé mystifikace, uh, dochází k ním, nebo projevuje se to tedy i v Moldavsku. Třeba je zde vlastně mystifikace, že že vlastně jsou slované, zatímco my víme, že spatří mezi latiny, takže vlastně, že jsou um, příbuzní s Rumuni, takže jsou zde i různé mystifikace ohledně historie, máme zde mystifikace ohledně tohoto regionu, který se nazývá Besarábie. Takže já bych se vás chtěl zeptat, nemyslíte si, že zapotřebí více bojovat proti těmto mystifikacím, proti, té, eh, proti těmto mystifikacím ohledně kultuře a historie Moldavska. A chci se také zeptat, nemyslíte si, že je důležité činit reformy eh, školského eh, systému i, v, i vlastně na tom druhém břehu řeky Eh, Dněstru, také byste mělo být eh, eh, je zde tedy ta otázka možnosti studia v rumunštině. Jak se lidé mohou vlastně rozhodnout, jakým směrem chtějí jít? Neby bylo lepší, kdybyste jim vysvětlil, že by bylo lepší, kdyby byli s Rumunskem v Evropě, než aby byli v Eurozijské unii? Protože ta propaganda stále působí, stále pokračuje, zejména třeba ve venkovských oblastech Moldavska. Tam se říká, že tehdy za Sovětského svazu to bylo všechno lepší. E, ti lidé by si měli uvědomit, že když budou s Rumunskem a Evropskou unii, bude jejich život lepší a budou mít třeba i lepší penze a budou mít lepší životní podmínky. Děkuji. Bohužel předsedu neslyšíme. Mr. Prime Minister. Vážený pane premiére, dovolte mi také, abych vás uvítal v Bruselu. Vítám rovněž i vaši delegaci, mm, ministra zahraničí. Také je zde poměrně velká delegace poslanců vašeho parlamentu. Mám pocit, že máme takový moldavský týden. Jste v Evropském parlamentu. Účastnil jsem se velice otevřené a efektivní diskuse. Bylo to s vámi na začátku února. Setkali jsme se v Kišiněvě. A učinil na mě velký dojem, když jsem viděl, eh, jak hodláte opravdu eh, se zaujetím ty reformy provádět. Ale musím vám říci, že tehdy jste nevypadal příliš optimisticky, teď už, tedy se, teď už eh, to vypadá mnohem lépe, jste v Bruselu, protože to je důležité, aby Moldavsko plnilo své sliby, aby vy jste, vy jste řekl, že ne, všechno se vám, že ne všechno jste už eh, zrealizoval, ale alespoň něco. Já jsem velice rád, že vidím, že Moldavsko už je na té cestě k reformám. Nemáte žádnou jinou alternativu, sám jste to velice dobře řekl. Řekl jste, že nevidíte jinou budoucnost než takovou, jak jsou zde nastínujete. Samozřejmě tedy myslel jste tím tu evropskou budoucnost. Chtěl bych ocenit eh, snahy, které jste už ukázal, to úsilí, které už jste vyvinuli, zejména jestli ta cestovní mapa, kterou jste připravili. Je důležité, aby některé, nebo některé věci už je důležité, aby některé věci už byly dokončeny, například eh, reforma státní zprávy, Ehm, také ustanovení guvernéra, nového guvernéra centrální banky, eh, ten úřad, který se týká nejvyššího státního zástupce. Takže to jsou všechno věci, které jsou také důležité i pro nás, protože my a Moldavsko jsme partnery. Pane premiére, když jste eh, v Bruselu. Chtěl bych vám říci, že nejdůležitější, abyste dosáhli dohody s Mezinárodním novým fondem. Už jste měli tu schůzku v Kišiněvu s Mezinárodním novým fondem. Mm, ale pokud tam tedy budou, pokud tam bude ta nová dohoda, tak bych velice rád eh, o ní věděl nějaké nové informace. Zajímal, zajímá mě, jak se tedy díváte jak ta dohoda podle vás bude, kdy bude. Myslím si, že čím dříve, tím lépe. Také vám přeji hodně štěstí, protože se domnívám, že ten vývoj v Moldavsku sledujeme s takovým určitým zklamáním, nebo minimálně to tak bylo v minulosti a my doufáme, že v budoucnu se to změní. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Je jasné, že Moldavská republika potřebuje pro evropskou vládu. To samozřejmě má pozitivní dopad na její občany, když se Moldava přiblíží EU. Ovšem <clears throat> vláda je pouze tehdy proevropská, když to skutečně tak skutečně funguje. Proevropská je tehdy, eh, když podepíše asociační dohodu mezi Moldavou a Evropskou unii. Eh, dozvěděl jsem se, že jste se domluvili na takzvané cestovní mapě pro uskutečňování asociační dohody a že na jednom z prvních míst stojí boj proti korupci. První otázka je, co chcete vlastně udělat, abyste fungování výboru pro integru to zlepšil, jak to vypadá s legislativními návrhy, které plánujete a jak to hodláte uskutečňovat. Vždyť my všichni víme, že nejroz, nejvíce Rozhodující je to, jak to budete implementovat. A potom bankovní systém, to už tady řekla řada kolegů přede mnou. Já si myslím, že je třeba udělat tady tři věci. Škoda musí být do posledního centu splacená. Tady je nasnadně otázka, co hodláte podniknout v této oblasti eh, zatímco vyšetřování vůbec nepokročilo v posledních měsících. Domníváte se, že by tady šlo spolupracovat s institucemi Evropské unie? které již mají zkušenosti při boji proti těmto postupům, praním špinavých peněz, daňovým únikům a tak dále. Co uděláte pro to, aby se odstranily škody, jak chcete spolupracovat, pakliže ano, a co chcete dělat pro to, abyste znovu získal eh, důvěru investorů v bankovní systém zemi a co chcete udělat pro lepší dohled nad bankovním systémem protože je samozřejmě důležité, aby něco takového jako ten skandal už se nikdy neopakovalo. Je dobré, že má existovat nový guvernér Národní centrální banky, ale eh, kompetentnost pro dohled nad eh, bankovním dozorem a politická nezávislost to je nesmírně důležité. A pak bych ještě rád věděl, zda nám můžete dát nějaké bližší informace k ekonomické situaci, eh, k k inflaci, ke měně. Máme tady vysokou inflaci eh, za posledních sedm let a dochází k velikému poklesu investic eh, do Moldavské republiky a to jsou samozřejmě faktory, které se všichni, všechny slučují a mám obavy, že to všechno zhorší senaci, eh, pardon, situaci veřejných financí. A pravděpodobně uvidíme, že také eh, dojde k vyšší nezaměstnanosti v dalších měsících. Pane předsedo, stále neslyšíme, nezapíná se mikrofon. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, dovolte mi na začátek říci, že jsem samozřejmě rád, že jste přišel do našeho výboru nechci vyvolávat konflikty mezi SAD a EPP o tom, jak se díváme na nedávnou historii Moldavska. Mohl bych parafrázovat jedno moldavské přísloví. Takže buď jsme obě dvě strany rozdělené, nebo obě dvě strany eh, můžeme za ty chyby. U nás to bylo tak, že i eh, vlastně náš politik měl svůj podíl na krizi ve vaší zemi. Chci říci, že eh, nám můžete eh, říci, co můžeme udělat, abychom vám pomohli. Musím také říci, že zde v Evropské unii není země, kterou by zajímal váš osud více než Rumunsko a která má větší zájem. Doufám, že to všichni kolegové správně pochopí. Mm, co se týče vašich závazků, kolegové už zmínili cestovní mapu a já bych se rád zeptal, jak je to s tou legislativou o centrální bance, jaké tam mají být pravomoci a jaké tam mají být kritéria pro mm, volbu té e, správní rady. Kdy bude to schválen ten balík té, o této legislativě? A druhá otázka Hovořili jsme o tom obrovském podvodu, který byl skoro tak velký jako celá ta republika Moldavsko. Kdy můžeme očekávat, že budou nějaké výsledky vyšetření toho obrovského skandálu? Protože to naprosto zničilo důvěru občanů v jejich politické zástupce. A třetí dotaz. Mnoho lidí v Moldavsku hovoří o um, vlastně agresivním financování jejich různých politických stran. Hovoří o tom, že to je vlastně bezpečnostní hrozba. Um, co chce váš kabinet eh, učinit, aby odstranil tato bezpečnostní hrozby? Protože se jedná vlastně o určitou část hybridní války, s níž jsme té v Evropě už obeznámeni. Poslední věc, kterou říct, je přeji vám mnoho štěstí a mnoho úspěchů. Chci říci, že alternativou pro váš kabinet je jednoduchá věc, předčasné volby. Ale ti, kteří se řídí touto iluzí, si musí uvědomit, že předčasné volby by znamenaly vítězství vlastně by znamenaly to, že, že by vlastně byla vypovězena, nebo že by vlastně to oslabilo tu smlouvu s Evropskou unii. Takže my bychom Myslím si, že, že bychom tady o tom měli podrobně hovořit také i na té misi v Kišiněvě. Nikola. Děkuji, pane předsedo. Paní Nikolaj. Já jsem jednou z těch, která vítá, že Moldavsko má teď svou vládu. Já doufám, že vy, vy jste vlastně už taková poslední šance pro Moldavsko a ta vaše vláda je taková poslední šance, protože mm, už ty, ty, ta, ta, ta poslední vývoj vlastně byl velice nešťastný pro to evropské směřování Moldavska. Já bych mm, na vás měla pouze jednu otázku. Týká se toho rozhodnutí ústavního soudu. Já jsem eh, právní odbornice, takže mě to, a chci říct, že mě to překvapilo. Nicméně musíme to e, přijmout. Chci se zeptat, eh, kdy očekáváte, že tedy budou uspořádány prezidentské volby, protože to bude mít také i vliv třeba na rychlost reform, které jsou tak důležité a které jste už zahájili. A já toto vítám. Vítám vaše odhodlání ty reformy provést. Přemýšlel jste o tom, jaký bude mít dopad zvolení prezidenta, který by přišel z druhého e, politického spektra, nebo vlastně z úplně opačného spektra, protože my v Rumunsku dobře víme, o čem hovoříme. Mm, takže jak by se stalo, e, takže jak, jak to tady vidíte s tím prezidentským kandidátem? E, Děkuji mnohokrát. Vážený pane premiére, především vás chci přivítat v Evropském parlamentu. Jako zástupce maďarské menšiny v Rumunsku a jakožto veřejný představitel a předseda Národní maďarské rady v Transylvánsku jsem vás chtěl ubezpečit, že máte plnou podporu maďarské komunity ve vaší snaze bojovat proti korupci. Podporujeme vás jako premiéra. Jste opravdu poslední šancí pro Moldavskou republiku v tuto chvíli. Mám na vás otázku, týkající se rumunské identity a moldavské identity. Například Srbsko říká, že Valaši nejsou Romuni. A Rusko naopak tvrdí, že Moldávci nejsou Romuni. Jak to tedy ve skutečnosti je? Protože podle unionistického hnutí se na vás díváme jako na Romony. A mám pocit, že mít v tomto jasno a moci vás ještě více podporovat by určitě bylo užitečné. Já myslím, že to je důležité nejenom z historického pohledu, ale i do budoucnosti. Je potřeba, aby jste postupovali na cestě k národní jednotě. Byť to třeba bude znamenat, že my jako Romuni budeme žít v Evropě ve dvou různých zemích. Mám otázku na menšiny v Moldavsku, protože pro nás, pro Maďary, je gagauská autonomie trochu vzorem. Chci se zeptat, jak to vypadá v Gagauzii a jak to také vypadá s rusky mluvící menšinou v Moldavské republice. A také, co pravoslavná církev. Já vím, že v ní došlo k určitému rozkolu, ptám se jako příslušník církve. Jedna část té církve je pro moskevská, druhá je pro rumunská. Dochází tedy k tomuto rozkolu a zajímalo by mne, jaký to může mít dopad na národní jednotu v Moldavsku. Děkuji. Mohl by někdo říct panu předsedovi, aby si zapínal mikrofon? answer everything. Vážení poslanci a poslankyně, především vám mnohokrát děkuji za vaše připomínky a za vaše otázky. Pokusím se odpovědět na většinu vašich otázek, tak jak jsem je vyslechl, jak jsem si je zaznamenal. Především bych rád ještě jednou zopakoval, že jak já osobně, tak celý náš kabinet si plně uvědomujeme závažnost současné situace v Moldavsku. Poučili jsme se. Je nám líto, že jsme zklamali své občany a zahraniční partnery a proto od samého začátku jsem říkal, že jedním z hlavních cílů našeho kabinetu je znovu získání důvěry občanů ve státní aparát a v politiku a politiky. Chceme také získat znovu důvěru zahraničních partnerů tak aby se Moldavsko mohlo těšit z proevropské cesty. A co se proevropských aspirací eh, Moldavska týče, tak to nejsou opravdu jenom slova. Já nechci se pouštět do žádných populistických řečí. Chci, abychom byli posuzováni podle výsledků naší práce. A jenom tak vytchnout do závorky, v závorce bych chtěl říci, že byste neměli posuzovat strom podle kořenů, ale podle ovoce, které ponese později. Nyní už k vašim otázkám. První otázka se týkala oligarchů a jejich odstranění z politického života. Byla zmíněna určitá konkrétní jména, která jsou z naší politické strany, nebo ze stejné politické strany jako já. My máme pocit, že se problém Moldávska nevyřeší jenom změnou politické strany ve vládním křesle. Problém se vyřeší pouze s systematickými opatřeními a změnami v politickém systému. A z toho důvodu chci říci, že naše vláda se snaží pracovat s konkrétními fakty a nikoli k nějakými, s nějakými obecnými pojmy, které můžou vést ke spekulacím. Je potřeba identifikovat všechny problémy v politickém systému Moldavska, protože pouze po té, co problémy identifikujeme s nimi, můžeme něco dělat. Já bych tu otázku postavil jinak. Jak tedy zajistit, že politické strany jsou nezávislé jak zajistit, aby eh, jak si nestály a nepadaly s omezeným počtem osob. A my jsme našli jedno řešení, a to prostřednictvím veřejného financování politických stran. V zákoně o státním rozpočtu na rok 2016 tedy poskytujeme dostatečné fondy pro financování politických stran. To je podle mě řešení problému závislosti a získání nezávislosti politických stran, tak aby prostě nezávisely na jedné osobě nebo na nějaké skupině. Protože potom by se dalo hovořit o vlivu oligarchů na stát. A nyní ještě pár slov o tom, jak byl zvolen a vstoupil do funkce tento kabinet. Já vím, že ta situace nebyla úplně šťastná, ale jenom ve stručnosti jsem chtěl poznamenat, že jsme při nastoupení do funkce dodrželi ústavu a zákony bylo to na základě 57 hlasů v, Evro- v našem parlamentu a to, že je jenom rychlejší nástup do funkce, to si myslím, že není důvodem ke kritice, která zazněla. Máme tam někde Referitor la Vážený... Ah, rád bych ještě řekl, že co se týká vztahu s Ukrajinou, tady je důležitá jedna věc. Pan předseda, něco? Pan von Orden, pan, pane von Ordene, buďte prosím sticha. vztahy s Ukrajinou eh, týkající se trans, Transpodněstří. Tedy se jedná o to, že došlo už k setkání. Hovořilo se o konkrétních bodech a domnívám se, že potřebujeme malé, malé kručky ku předu a my jsme si společně přece vzali, že do konce dubna E, dojde také k setkání 3 plus 2 a na Majdanu bychom mohli vidět, zda budeme moci také mít zasedání 5 plus 2. A co se týče vztahu k Ukrajině, tady je plán společné hranice, společné ochrany hranice a to je téma, o kterém se jedná a myslím si, že to má dobrý potenciál a bude možné to uskutečnit. Je to důležité především pro lidi v příslušném regionu, musí to jít po etapách, nejprve celní kontroly a až to skutečně bude prováděno s naprostou důvěrou, můžeme se také pustit do budování pohraniční policie. Jistě to bude dobré pro občany kteří leží nalevo od Dněstru. A je to důležité pro veškeré procesy, které tam přímo na místě probíhají. A ještě jedna věc. A k tomu rozsudku ústavního soudu. Už jsem to řekl, ale rád se k tomu vrátím, protože k tomu zazněla celá řada otázek. Už jsem to řekl samozřejmě jsou argumenty pro toto rozhodnutí a v exekutivě se pokoušíme nevnášet se do toho nějakým způsobem, nezapojovat do volební kampaně nějaké, snažíme se soustředit na naší práci. Ale jak jsem řekl, existují také pozitivní aspekty, protože přímá volba prezidenta to je něco, co je žádáno přes 90 občanů v dotazech ve veřejném dotazování si to přeje. Budeme mít eh, zhruba dva měsíce čas eh, do konce března, až uběhne mandát pro organizování těchto voleb. Je to tedy krátká doba a v této době je třeba přizpůsobit stávající legislativu. protože volba prezidenta má probíhat jiným způsobem. K tomu také budeme samozřejmě potřebovat příslušné finanční prostředky. A politická seskupení potřebují také čas pro nominování kandidátů, kteří se stanou kandidáty. A samozřejmě bude zapotřebí 60 až 90 dnů pro volební kampaň, to znamená od 23. března, no to budeme 23. května a když řekneme 60, ne 60, 90, tak by to bylo někdy 1. července nebo v srpnu a to není zrovna vhodná doba pro organizování prezidentské, volby prezidenta. Ale já bych řekl, no to ještě není finální definitivní rozhodnutí. Není to nejvhodnější doba pro organizaci voleb prezidenta. Lepší doba by byla na podzim, na začátek podzimu. A teď bych chtěl zareagovat ještě na jednu otázku, která zazněla. byla delegace IVF v Kišiněvu, kde šlo o nějaké hodnocení a mimo veškeré interpretace bych rád řekl, že jsme měli setkání, diskuse, které byly velice plodné a vidíme, že vztahy mezi Moldavskem a Mezinárodním měnovým fondem probíhají dobře Eh, jsou tady staré kondicionalita, kon, kondicionalita. Jedná se také o diagnozu tří dalších bank, v Moldavsku dvě z nich. Tady už došlo ke kontrole a u třetí banky tam bude probíhat nějaké zkoumání v březnu. A Světová banka a MFF odjedou pak do Washingtonu a guvernér banky v Kišněvu taky a finanční, ministr financí a my doufáme, že o měsíc po tomto setkání budeme mít nějakou dohodu s Mezinárodním měnovým fondem, což by znamenalo, že by to mělo být někdy v červnu. No, to teď není cíl sám o sobě, pro financování ze strany Mezinárodního měnového fondu. Jde o to dosažení té dohody, protože to už bude znamenat další etapu dialogu. A možná ještě něco krátce k té cestovní mapě. To byla dobrá iniciativa pana komisaře Hána, my jsme s tím souhlasili, považovali jsme to za užitečné. A tato cestovní mapa obsahuje jasné závazky Moldavské republiky týkající se uskutečňování asociační dohody. Je stanoven harmonogram a každá akce má konkrétní lhutu pro realizaci. Řekl jsem, že je to užitečné a také nezbytné pro mě osobně jako předsedu vlády. Hovořili jsme o tom zevrubně s poslanci Jsou to závazky, které na sebe vzala vláda a parlament a parlamentní většina se přihlásila ke slovu, určité pojmy byly změněny, změněny došlo k změně určitých akcí v této cestovní mapě a znamená to tedy, že jsme si vědomi této odpovědnosti Máme také tu asociační radu v Bruselu a velkou část těch akcí, které jsou obsaženy v cestovní mapě, už byla realizována. Čili já se domnívám, že máme velice dobrou konstruktivní spolupráci s oblastí Gagauzie a Moldavskou republikou. <clears throat> Spolupracujeme s Lidovým shromážděním v Gagauzii. A tady se jedná ještě o zlepšení spolupráce na úrovni exekutivy. 4. března existovalo zasedání vlády v Gagauzi. Bylo to zasedání, <clears throat> které pojednávalo o problémech dotyčné oblasti, dotyčného regionu. A byly dohodnuty konkrétní akce, které jsme navrhli. Například teď bude existovat stálý výbor pracující <clears throat> na definování problémů a rádi bychom potom vypracovali akční plán, na kterém bychom se společně dohodli. Vláda z Kišiněv, exekutiva a zástupci z Gagauzie. Teď ještě krátce něco k občanské společnosti. Můj postoj týkající se hmm, chování k občanské společnosti, já jsem skutečně pevně přesvědčen o tom, že musí stále existovat nějaký dohled a také tlak ze strany občanské společnosti. Dokonce, když začaly protesty, už jsem byl členem kabinetu. A považoval jsem to za něco užitečného, protože se domnívám, že tento tlak tenkrát zmobilizoval vládu a že tím také vzniká tlak intenzivněji pracovat. <clears throat> Pak se stalo to, co se stalo. A teď se velice snažím o pokračování tohoto dialogu, ale přál bych si, aby takový dialog byl také konstruktivní. A proto už jsem měl celou řadu setkání celou řadu skupin z občanské společnosti. Měli jsme no, no, rozhovory k celé řadě tématů a situací, nacházeli jsme řešení a společně s předsedou parlamentu jsme se dohodli, že zvolíme dobrý postup, mělo by dojít k vytvoření nějaké rady, která by zastupovala občany se eh, sekretariátem parlamentu. To znamená, že bychom mohli mít možnost zkoumat akta, která se dostávají do vlády a do parlamentu, když eh, dojde k předkládání návrhů, které budou konstruktivní. Ještě bych také rád něco řekl eh, k systému finančnictví a bankovnictví. Ano, ten bankovní podvod, ten tedy velice rozkolísal situaci a je třeba leco spodniknout. Máme tady tu zprávu soudní které se pracuje, brzo má být dohotovena. Teď musí instituce dostat svým úlohám. Je třeba identifikovat občany, které, kteří se podíleli na tomto bankovním podvodu a zároveň je potřeba uskutečnit veškerá opatření, aby se zase našly ty peníze. A ještě důležitější je, Pokusit se ze strany institucí a úřadů Moldavské republiky podniknout všechno proto, aby něco takového už se nikdy neopakovalo. To znamená samozřejmě, že je potřeba posílit regulační úřady, například Centrální banku a také Národní komisi pro finanční trhy. A tady už se vypracoval legislativní balíček posílení těchto institucí. A to už prošlo prvním čtením v parlamentu, ještě to musí projít dalším čtením na druhé straně, co se týče jmenování guvernéra centrální banky, nedávno jsme něco podnikli, bylo to velice transparentní tento postup, také občanská společnost se na tom dohodla. A myslím si, že bylo také důležité, že jsme měli u toho poradce, vysoce postaveného poradce z Evropské unie a to je důležité pro tento sektor, a především protože tady došlo také k takovému přeskomu těchto tří bank. Už máme výsledky, mohli jsme intervenovat u aktivit těchto bank a my se domníváme, že důvěru eh, v relativní stabilitu lze opět obnovit. A na závěr, vážení poslanci, já už jsem to řekl, mám na vás prozbu, Prosím, posuzujte nás podle našich eh, výslečků, podle našich činů, protože se všechno ještě ukáže, budete se na to moci podívat budeme eh, moci počítat i nadále s vaší podporou, doufáme, v podporu evropské, evropských institucí, v podporu spolupráce mezi Moldavskou republikou a Evropskou unii a mohu vás ujistit, že budeme dělat všechno, co je v našich silách, zmobilizujeme všechny síly, abychom se postarali o to, abychom co možná nejrychleji dosáhli patřičných výsledků. Děkuji mnohokrát. Für die Zeit, die Děkuji mnohokrát za tu dobu, kdy jste nám byl k dispozici. Děkuji také za diskusy. Doufám, že dojde k vytvoření produktivní spolupráce, eh, která bude odpovídat očekávání lidí ve vaší zemi. Přeji vám hodně úspěchu. Thank you. colleagues. Kolegové a kolegyně, začneme. S dalším bodem na pozoru jednání budeme hlasovat o dvou bodech. Za prvé respektive zpravodajka paní Kalněte a stinoví zpravodajové požádali o odložení hlasování. Já bych s tím souhlasil, pokud s tím budou souhlasit všichni ostatní a s tím, že bude zaprotokolováno, že se to dostane na dubnovou plenárku. Což by znamenalo, že skupiny by měly o týden méně, než ta zpráva půjde do pléna. Pokud nebude nikdo proti, tak můžeme odložit toto hlasování na příští týden. ale s tím, že rozhodnutí a rozprava budou v dubnu. Je to přijatelné dobrá. Tím se dostáváme ke zprávě paní Piry Paní Piry, naposledy můžete dostat slovo. Chcete něco říci? Nebo ne? Tak můžeme začít hlasovat. Se. Tomu tak, že oba návrhy 36 a 39 a 174 byly staženy. Čili dostáváme se k hlasování. Paní Valera? Eh, skulle vilja att vi röstar om eh, ändringsförslag. Já bych eh, velice ráda mm, řekla něco, že hlasovala o pozměňovacích návrzích 36, 39. Nemůžeme hlasovat o těchto návrzích, protože byly staženy. Who is, is clapping in my head? A já. A já. Kdo tady ťuká na mou hlavu, to jsem já. Pane předsedo, slovo má ta paní Eleny. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Děkuji vám. Já bych chtěla upozornit na následující věc. Co se týče e, eh, mojeho pozměňovacího návrhu 536, kde se jedná o osídlování obsazených oblastí v mém domovském městě, obsazování ze strany Turků na Kypru odstavec 28a by tam měl být přijat. Mělo to tam být, ale místo toho se tam dostal kompromis 14, kde se jedná o námořní právo. No to tedy vůbec nejde. A já bych chtěla, abychom měli oddělené hlasování o mém pozměňovacím návrhu 536. Dobře, budeme tedy postupovat v rámci kompromisních návrhů tak, jak se to dělá běžně a pak tedy uvidíme na konkrétním místě. Ještě jednou paní Valero. Jag tal, sa alldeles nyligen att min grupp tar över de... Moje frakce přebírá ty dva pozměňovací návrhy 36 a 36, které teď byly staženy. My, naše frakce, je přebíráme. Teď je to celé anglicky opakováno ještě jednou. V tom případě budeme muset hlasovat o 36 a 39 podle článku 96 odstavec 5. Dostáváme se tedy k hlasování. Ano, je ve článku příslušném, že pakliže bezprostředně po stažení pozměňovacích návrhů někdo tyto návrhy převezme, musí se o nich hlasovat. Tak to stojí. Psáno. Dostáváme se k hlasování 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 8, kdo je pro? <clears throat> Proti? Zdržel se? Přijato jako ten předešlý. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď pozměňovací návrh 142. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 10 pro. Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 11 pro. Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 12 pro proti, zdržel se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 183. To je ve třech částech. ne, ve, tři, ve třech částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdržel se. To zkontrolujeme. Ne, skupina rozhodla, ne? Hmm? We have to start again. Musíme začít znovu. Technik. <laughs> Kvůli technice. The vote is closed. Při hlasování. Mit 39 zu 39 ku 18, takže přijato. Část 2, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Část 3 pro? Poslední část padá kvůli kompromisnímu návrhu 13. Kompromis 14 bude pro. Proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 15. Dafür? Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato a dostáváme se k 209. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 232. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 233 pro, proti, zdržel se přijato. 234 pro, proti, zdržel se přijato. Takže 234. Oh. The EPP votes for the socialist amendments against the socialists. EPP hlasuje za socialistické pozměňovací návrhy proti socialistům. Sorry that I'm confused. Tak promiňte, že jsem zmaten. The vote is closed. Ukončuji hlasování. EPP si bylo zajedno se socialisty, 36 ku 26 pro. 17, kompromis 17 pro, proti, zdržel se přijato. 245. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se přijato 253, e, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se přijato 265. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? <clears throat> Zamítnuto. 266 pro, proti, zdržel se přijato. 269 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 286. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 288 pro, proti. Zdržel jsem. To zkontrolujeme. Já si sice myslím, že to bylo přijato. Die Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. 43 pro, 24 proti, přijato, 290 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 291 pro, proti, zdržel se, přijato, 302, 303 pro, proti. To zkontrolujeme. Já Abstimmung ist geschlossen. Hlasování je ukončeno. 36 pro, 27 proti, přijato. Dostáváme se ke kompromisu pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato kompromis na 21 byl, takže se dostáváme k číslu 304. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto 305 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 308 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 307 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 309 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 310 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 311 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 312 pro. Proti. To zkontrolujeme. Ukončuje hlasování. Socialisté mají o jeden hlas navíc. Nejenom o, nejenom o jednoho navíc, říkal pan předseda, ne, tak je tady skutečně hlasovací zařízení navíc. Takže 32 pro, 34 proti zamítnuto. Dostáváme se k 313. <clears throat> Kde pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 314 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 306 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se přijato. 23 kompromis pro, proti, zdržel se přijato. 330 zde <clears throat> dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část? Proti? Zdržel se zamítnuto. A teď se dostáváme k 331 pro, proti zdržel se přijato. Kompromis 24 pro, proti zdržel se přijato. 315. Druhá část. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 25 pro. Proti? Zdržel se přijato. 26 kompromis. Pro? Proti? Zdržel se přijato. To bylo s tím, společně s tím ústním pozměňovacím návrhem. Teď se dostáváme ke kompromisu 27. Pro? Proti. Zdržel se přijato. Kompromis 28 pro. Proti. Zdržel se přijato. Třista sedmdesát osm, tři sedm osm, kdo je pro? Proti. Zdržela se přijato. Die Abstimmung ist geschlossen. Ukončili hlasování. 35 pro, 30 proti přijato. 379. Aha, byl jsem moc rychlý, proví, povídá pan předseda. Kompromis 29. Kde jsme tedy byli, praví pan předseda? Aha, kompromis 29. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 379 pro, proti, zdržel se, přijato. Chcete to zkontrolovat? Ukončí hlasování. No. To teď bylo 379, takže kompromis 30 pro. Proti, zdržel se přijato. Kompromis 31 <clears throat> pro. Proti zdržel se přijato. Kompromis 32 pro. Proti zdržel se přijato. Čtyřista jedenáct. Jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 419 pro proti, zdržel se, zamítnuto. 420 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Who was that? So convincing. Kdo to byl tak přesvědčivým hlasem? Abstimmung ist geschlossen. Končí hlasování. Zamítnuto. Je mi to líto, An. 421 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 422 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 423 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto.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 aspoň snaha byla. 420, bylo to zamítnuto, 425 pro, proti, zdržel se. No, to musíme taky zkontrolovat. Die Abstimmung ist geschlossen. Končuji hlasování. To bylo těsné. 33 dafür. Kompromis 33 pro. Proti. Zdržel se přijato. 438. Jenom prý, prý druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Roll call vote. The vote is closed. Končí hlasování. have no idea anymore. Už nemám ani ponětí. Hmm? Antrag 449. 449, 450, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. 451 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 452 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 453 pro, proti, zdržel se, přijato. Noch einen anderen Plenum einbringen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 a tím odpadá další návrh a teď je 456. Kdo je pro? Jste gegen? Proti. Zamítnuto. 457, wer ist dafür? 457 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 458 pro Proti. Zdržel se zamítnuto. 459 pro. Takže odpadá. 459 odpadá. Tím se dostáváme ke 460 pro. Proti. Zdržel se přijato. Kompromis 34 pro. Proti. Zdržel se přijato. 472 pro proti, zdržel se zamítnuto. Dostáváme se k číslu 34 pro We have the vote them all? Už jsme o tom hlasovali? 474, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 473, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 475 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. 476 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. 477 pro proti, zdržel se zamítnuto. 478 pro. Ještě jednou 477. Kdo je pro 477? Proti. Zdržel se zamítnuto. 478. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 479 pro proti, zdržel se zamítnuto, 480 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 481 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 482 pro, 482 proti, zdržel se přijato. Takže chcete ček 482? Takže kontrolujeme 482. Ukončuji hlasování. 37 pro, 29 proti přijato. 483 pro. Proti. Zdržel se. Odpadá. 483 ist angenommen. 483 přijato, 484 odpadá, 485 pro, proti, zdržel se, kontrola. Končuji hlasování. Zamítnuto. 487 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 488 pro. Proti. Ne, opravuje se pan předseda 483. 487, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 488 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 489 pro, proti, Zkontrolujeme to. Myslím si, že to bylo odmítnuto, zamítnuto, pravý pan předseda. Ukončuje hlasování. 29 pro, 38 proti, zamítnuto. Kompromis 35 pro, proti, zdržel se, přijato. 499 pro, ano. Voleno 499 pro. Proti. To zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. 37 pro 26 proti přijato. 36. My jsme proti ústnímu pozměňovacímu návrhu k tomuto kompromisnímu návrhu. To není už žádný kompromis. Já si myslím, že je to pořád ještě kompromis, ale není to ústní pozměňovací návrh. Kdo souhlasí s kompromisem bez ústního pozměňovacího návrhu? ústní pozměňovací návrh odpadá, když je jedna skupina proti. Často tomu tak bývá. 36, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 511. Pro. Proti, zdržel se. Zkontrolujeme. Já všemu ist geschlossen. Končí hlasování. 30 ku 630 je zamítnuto. Kompromis 37, návrh 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. No to bylo přece naprosto jasné. Já to vidím odsud. Dostáváme se k 5, 2, 8. Kdo je pro? Kde to teď je, pravý pan předseda? 5, 2, 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 529, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 530 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme. Die Abstimmung ist geschlossen. Ukončili hlasování. Dvacet osm pro, třicet sedm proti zamítnuto. Pětset třicet jedna pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 532 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 534 pro, proti, zdržel se přijato. 534. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. To zkontrolujeme. Já všichni geschlossen. Ukončuji hlasování. 30 pro, 30 proti přijato. 535 kdo je pro? Proti. Zdržel se. Kontrola, ale myslím si, že to bylo přijato. Pravý pan předseda. Ukončuji hlasování. 37 pro, 29 proti, přijato, schváleno. Teď na následující návrh. Kdo je pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme. Greeks of all parties unite. It means this amendment is Greeks of all parties unite. 38 <laughs> zu 29 an. 1 dafür. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 3 a 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 6 pro. Proti? Zdržel se přijato. 10, 11, 12 pro. Proti? Zdržel se přijato.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 Antrag, das haben wir jetzt erledigt. Das jsme teď vyřídili. 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 17 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 18 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 20 ne, to je taky vyřízeno. Odpadá. Takže 23 pro. 24 proti, držel se, zamítnuto. 24 pro. Proti, držel se, kontrola. Die Abstimmung ist geschlossen. hlasování. 26 pro, 35 proti zamítnuto. 25. To tady nemáme. Aha, říká pan předseda, hlasujeme o kompromisu 2. Proti přijato. 25. Bude pro? Proti? Zdržela se? Přijato. Zkontrolujeme to. Ukončuji hlasování. 39 pro, 20 proti přijato, 37 pro, proti. Zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se k číslu 50. Ne, Musíme hlasovat o 36. Kdo je pro? Ne. Bohužel neslyšíme hlasy z pléna. Kdo je pro 36? Pane Predo, my jsme to přímo na začátku hlasování vysvětlili, protože jiná politická skupina tento odmítnutý či stažený návrh převzala. Je mi to líto. 36, kdo je pro? Proti. kontrola. What is the other amendment? 39. We have vote. Die Abstimmung ist geschlossen. Ukončené hlasování. 36 pro, 29 proti přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. 39 pro, 24 proti přijato. 50 pro, proti. Zdržel zamítnuto, 51 pro, proti zdržel se přijato, 53 pro, proti zdržel se přijato, 99 pro, proti zdržel se přijato, kompromis 5 pro, proti zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 60 je další. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. To bylo jasné. To je pro Anna Marie, měla byste hlasovat ano. Closed. To těsné. 30 pro, 13 proti, přijato. 61 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 62 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 63 pro, proti, zdržel se přijato. Ukončuje hlasování. We have no eight people who have not. Osm lidí nehlasovalo. Good morning. Probuďte se. Snad jsem jich pár zbudil. Teď už je to dá, dvě poslední či dva poslední mohou pokračovat ve spánku. 31 pro 33, proti zamítnuto. 65 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 66 pro proti, zdržel se zamítnuto, 67 pro, proti, zdržel se přijato, Komprom, kompromis 6. Znova kontrola 67. Ukončuje hlasování. 31 pro, 28 proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 77 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. 2,40 pro, 24 proti přijato. 84 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 85 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato. 89 pro, proti, zdržel se zamítnuto 90 pro, proti, zdržel se zamítnuto 91 pro, proti, zdržel se přijato. Dostáváme se k 98 pro, proti, zdržel se, zamítnuto Ukončuji hlasování. 53 pro, 11 proti. To bylo tedy těsně zamítnuto. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. plus Karas on top Schlagoberst. Mit 42 42 pro, 11 proti, 11 se zdrželo. Srdečně blahopřeji paní zpravodajce za přijetí návrhu. To where?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 bitte, sich auf den Weg zu machen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, požádám vás, abychom se opět všichni usadili. Dostáváme se k desátému bodu na pořadu jednání. Výměna názorů na současný stav spolupráce EU-Rusko. Je to spolu s delegací ve výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko. Chtěl bych vám říci, že dnes eh, s potěšením jste vítám pana Merharinga, který eh, zastupuje Evropskou službu pro vnější činnost a má na starosti právě tuto oblast, takže jsem velice rád, že jste dnes eh, u nás na schůzi výboru. Máte vlastně novou funkci, takže vás vítám. Vážený pane předsedo, vážený, vážení členové tohoto výboru, jsem velice rád, že mám příležitost informovat tento výbor o stávajícím stavu spolupráce mezi EU a Ruskem. Jsem také velice rád, že mohu zde vlastně hovořit zároveň i e, k členům delegace ve výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko. Jedna z takových zvláštností této schůze je, že se to vlastně, že dnešní schůze je po té, co se včera konala Rada pro zahraniční věci, takže vás mohu vlastně informovat i o tom, jaké diskuse se vedly na Radě a k jakým závěrům bylo, tedy k jakým závěrům jsme došli při té příležitosti. Mohu nejprve říci, že tento týden vlastně uplynuly dva roky od eh, nelegální anexe Krymu, jak víte, tak Evropská unie eh, tedy neuznala tuto novou situaci a také vlastně tedy provádíme politiku neuznání. Mm, um, také je to vlastně přímo 18. tedy bude to dvouleté výročí. To vlastně i samotné um, popisuje ten obtížný kontext, v němž se nacházíme a v němž se tedy vyvíjí vztahy Evropské unie a s Ruskem. Takže to je ta jedna, to je ta jeden problém. Druhý problém je situace ve východní Ukrajině. Vidíme, že tam stále ta situace se destabilizuje, je to kvůli Rusku a to zůstává stále ústředním problémem a ústřední obavou Evropské unie. Navzdory tedy úsilí normandské skupiny stále Rusko neplní všechny podmínky, které se týkají eh, dohody Minsk 2. Mm, I co se týče Sýrie, tak eh, Rusko tam má důležitou roli. Je to vlastně také stálý členem eh, Rady bezpečnosti. Chceme, aby, si, aby Rusko hrálo konstruktivní roli, aby také posílilo vývoj. Mm, včera ehm, Putin, prezident Putin tedy řekl, že mm, potvrdil mm, stažení mm, jednotek. My tedy doufáme, že dojde k deeskalaci násilí a také ke snížení napětí v rámci Sýrie. Evropská unie a konkrétně Evropský parlament také vyjadřuje obavy ohledně stále zmenšující se vlivu jednotlivců, občanské společnosti v Rusku, o tom, jak vypadá um, právní stát v Rusku a tak dále. A také samozřejmě jsou to i obavy, které se týkají paní Nadi Savčenko. To všechno je také takovou ilustrací celé té situace. Musíme také říci, že zatímco ta situace se stále komplikuje od té doby, kdy došlo k nelegální anexi Krymu, a kdy, eh, tak ty vztahy s, musím tedy říci, že vztahy s Ruskem nikdy nebyly snadné a některé problémy, kterým čelíme dnes, tak mnohé z těchto problémů už vlastně mají hlubší kořeny. Uvedu vám jeden příklad. Například eh, ty přelety, transitní lety z Sibiř, také problémy třeba s těmi fitosanitárními opatřeními a já tedy jsem také vedl předsednictví Evropské unie, tedy v rámci tedy, když bylo tedy rakouské eh, předsednictví, tak v roce 2006 jsme také řešili jednu krizi vlastně s Ruskem. Mm, takže teď Eh, naše eh, zástupkyně eh, řekla, že jasně řekla, že nechceme připravit nějaký speciální politický postup. Naše politika vůči Rusku zůstává stejná, je pevná, otevřená vůči dialogu, ale vlastně máme tedy tu politiku hm, dvojkolejnosti. Naše vysoká zástupkyně také hovořila, že máme jasnou politiku ohledně sankcí ale e, ta debata o sankcích, e, ta tedy, které dojde, až e, k tomu nazraje čas. Ehm, je důležité, aby Evropská unie potvrdila svůj jednotný postup, zejména v této komplikované situaci, tak právě pokud budeme jednotní, tak nás to posílí. Vysoká představitelka také, byla, také um, představila členským státům pět hlavních principů, které jsou pilířem naší stávající politické koncepce. Ale um, netýká se to toho, jak bychom chtěli, aby vypadala ruská politika v budoucnu, spíše je to, je to vlastně ta naše politická koncepce nyní. Takže jaké jsou, těch, jaké jsou ty hmm, hlavní principy, těch pět principů, které potom všichni téměř jednomyslně schválili? Hmm. Za prvé, plné provádění Minské dohody je eh, klíčem pro veškeré zásadní změny v našich vztazích. Druhý princip. Musíme posilovat Eh, vztahy s našimi východními partnery a s dalšími sousedskými zeměmi, zejména ve Střední Asii. A musím říci, že tam proběhla velice dobrá diskuse o tom, jak postupovat v tomto aspektu a také budou ještě následovat další rozhovory se členy eh, východního partnerství na další radě pro zahraniční věci. Za třetí, musíme také posílit odolnost Evropské unie. A zde nehovořím pouze o bezpečnosti v tom nejužším slova smyslu, ale myslíme tím témata, jako je bezpečnost energie, hybridní hrozby, strategická komunikace v situacích nebo v situaci, kdy vlastně Evropa čelí organiz, zorganizované dezinformační kampani, zejména ze strany médií kontrolovaných ruskou vládou. Další princip i za těchto okolností je důležité selektivně se zapojovat do vztahu s, Evropskou, eh, pardon, s Ruskem, například zahraniční politi- v zahraniční politice a vy máte spoustu příkladů, například Irán, eh, blízkovýchodní mírový proces Sýrie nebo Eh, migrace, boj s terorismem, změna klimatu a další oblasti. Takže v těch jednotlivých oblastech, eh, vlastně, kde má Evropská unie jasný zájem, musíme spolupracovat. A pátý princip, o tom už jsem říkal, o tom už jsem hovořil a vím, že Evropský parlament a tento výbor má eh, o, něm, o něj velice silný zájem, tak to je tedy ochota podpořit občanskou společnost v Rusku a také posílit mezi, vlastně kontakty mezi osobami a také věci, které se týkají tohoto, této oblasti. Souvisí to také i s dialogem s budoucí ruskou generací, s mladými lidmi, mm, souvisí to i se vzděláváním. Takže to je takových pět hlavních principů, kolem nichž se včera ministři mm, sjednotili. Myslím si, že ukázali silnou jednotu, mm, definovali si rámec, na základě něhož bychom chtěli spolupracovat a můžeme spolupracovat s Ruskem i za těchto obtížných okolností, mm, i za těch výzev, které Rusko představuje. A já jsem velice rád, pane předsedo, pokud se na to budete ptát podrobně, tak mohu se pak ještě podrobně vyjádřit k těm jednotlivým prioritám. Děkuji nyní pan Karas. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát také za zprávu. Pro nás jako pro parlament, pro parlament je samozřejmě důležité, abychom přivítali jasnost těchto závěrů. závěrů. Na druhou stranu je potřeba říci, že existují signály o potřebě intenzifikovat dialog. Jak to bude zorganizováno? Když se nenaplní dohoda z Misku, jaký bude mít potom účel eh, společné zasedání Dumy Evropského parlamentu. Děkuji. Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám pocit, že po včerejší radě ministrů zahraničí není nic nového, kromě té zásady 4 a 5 ta čtyřka, to je něco nového, tady souhlasím. Pětka, to žádná novinka není. Apelovalo se na to, že je potřeba posilovat mezilidské kontakty eh, s ruskou společností. To bylo i v minulosti jasné, ale ta čtyřka tam mě není úplně jasná. Pane Hartingu, já mám pocit, já věřím, že Rusko má strategii a té strategie se drží. Evropská unie má bohužel pouze zájmy. A někdy ty zájmy jsou dost zajímavé. A nevycházejí nutně z těch dlouhodobých hlasitě podporovaných a proklamovaných uh, slov typu hodnoty, zásady, lidská práva a podobně. Nevidím tady žádnou strategickou změnu v chování Ruska. Dá se z Minské dohody vyčíst něco komplikovaného, na základě čele, čeho ruská strana nechápe, co má provádět? Co jí máme vysvětlit? Rusové nemění svou politiku týkající se černého seznamu a zbytku. V čem tedy spočívá ta strategická změna v ruském chování? Z čeho si můžeme vyvozovat, že je potřeba přistoupit k selektivnímu angažmá? Někteří říkali, že je potřeba zintenzivnit dialog. Já vidím dobře napsané a podepsané dokumenty. Jejich obsah je potřeba nejprve realizovat, aby došlo k určitým změnám. Uh, děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane řediteli, za prezentaci. I já mám pocit, že na radě ministrů zahraničí v závěrech se neobjevilo nic nového. Byl bych ale velice rád, kdybyste nám mohl říci, co rada myslí posilováním pout se střední Asií jako takovou. Uh, pokud existuje prostor pro selektivní angažma s Ruskem, tak určitě existuje prostor pro selektivní angažma v centrální Asii. Jsou tam některé země, se kterými bychom asi neměli mít žádné zásadní vztaha, vztahy, než eh, je uzavřeme s jinými. Nebudu na nikoho poukazovat prstem, ale myslím si, že ten region prostě není takový, kde bez jakýchkoliv výhrad eh, můžeme bez ohledu na zhoršování lidskoprávní problematiky v řadě těchto zemí eh, se pouště do budování vztahů. Takže jaký proces bude podkládat to posilování vztahů ze Střední Asií? Můžete nám to prosím dovysvětlit? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za váš úvod týkající se vztahu mezi Ruskem a Evropskou unii. A děkuji také za ocitování pěti zásad. Já myslím, že nejdůležitější mezi nimi je opravdu naplnit přísliby. Tedy, že je potřeba plně provést Minskou dohodu, Musíme být v tomto důslední. Objevují se různé proudy v Evropské unii, které podkopávají chápání této, tohoto předpokladu pro zrušení a zrušení sankcí. Ruští demokraté říkají, že ty sankce by se měly týkat spíše jednotlivců, kteří jsou jaksi v tom nejbližší okolí prezidenta Putina a že by se tyto sankce neměly týkat eh, oblastí, které mají dopad na ruské běžné občany. Nejlepším výsledkem včerejší rady je to, že jsme jednotní. Na druhou stranu cena za tuto jednotu si myslím, že je velmi vysoká, příliš vysoká. Snažíme se dopracovat ke kompromisu, kvůli kterému je Evropská unie stavěna do slabého světla. Do světla slabého. Já znám dějiny a Vím, že takovéto vyhýbavé zacházení se zeměmi, které nedodržují mezinárodní právo, které nepovažují a právní stát za své hlavní hodnoty je problematické a doufám, že se nebude opakovat minulost e, v souvislosti s Ruskem. Pořád věřím, věřím že bude možné v Evropské unii prosazovat společnou zahraniční politiku a být jednotní. Děkuji. Děkuji. za zajímavé informace. Jak jste analyzovali stávající situaci v Rusku, především co se týče jejich hospodářství? Jejich hospodářství upadává. Jaký to má dopad na Evropu a na střední Asii? Jaké závěry si máme vy, vyvodit z těchto sankcí obecně? Existují tady důvody pro sebekritiku v Evropě? Mně to tady připadá jako ve školce, když jim řekneme, vy když Minsk nenaplníte, tak my uděláme to a to. Oni říkají, no všechno je v pořádku. A já mám pocit, že prostě hrozí nebezpečí, že tato situace se bude protahovat a že z toho ala long nic nebude. ani v krátkodobém horizontu. Můžeme najít nějaký nový způsob, jak to řešit? Předseda bez mikrofonu. Fragen Já mám otázku ke třem z těch zásad. Nejprve k první zásadě. Jak to v současné době se diskutuje eh, na Radě ministrů zahraničí, protože německý ministr zahraničí ve své tendenci v poslední době hovoří o Minské dohodě tak, jako by obě strany konfliktu stejnou měrou se bránily proti této dohodě. A to je podle mě naprosto nesprávná argumentice, protože OSP neustále upozorňuje na to, že daleko ostřejší je ta situace na straně Ruska a ve co se týče diskuse, myslím si, že základ celého konfliktu eh, eh, vlastně se ztrácí ta podpora proti agresivní politice Rucka, takže mě zajímá, jak se to nahodnotí na radě ministru zahraničí. A pak se chci zeptat, zda se teď sleduje, jakým způsobem ovlivňuje Rusko hlasování o Evropě ve Spojeném království a nepřímo také v Nizozemsku. A mě by zajímalo, co toto selective engagement with Russia on issues with interest for EU, co to vlastně znamená tedy, které, jaké členské státy chtějí, aniž by se odstranily sankce, zastávat nějaké specifické zájmy vůči Rusku. Thank you. Uh... Děkuji. Pane velvyslanče, vítám vás. Už jsme se v minulosti celkem často setkávali ve Vídni. Já bych se chtěl zeptat, jestli ze zasedání vyplývalo, že různé evropské země v rámci vztahu s Ruskem se řídí svými vlastními zájmy a jestli to je ten důvod, proč není vidět e, nějaký strategický přístup k těmto vztahům. A za druhé bych rád věděl, jestli tam někdo řekl, že ruské, embargo ruské ohrožuje hospodářství v Evropě, minimálně u některých zemí je to celkem zásadní, ten dopad. A hovoříme o Minské dohodě, k té padla řada otázek. A co Minská skupina? která byla vytvořena s cílem eh, vyřešit problematiku Náhorního Karabachu. A Evropská unie předala své místo Francii, což si myslím, že se nemělo stávat, že dneska by něco takového bylo nepřijatelné. Děkuji. Pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám, eh, pane Hartingu, já mám, pane Hartingu, dvě otázky. První se týká hm, prvního s vámi pěti změnovaných bodů, čili Minské dohody. Vidíme, že Minské dohody už dlouhodobě jsou v různých eh, oblastech nedodržovány. Určitě například porušováním odsunu těžkých zbraní, eh, příměří a tak dále. Chtěl bych se zeptat, jestli na pondělním zasedání byly nějaké náznaky toho, že by mohl existovat nějaký plán B k minským dohodám, kdyby minské dohody, kdyby minské dohody eh, selhaly. Takový, eh, takový vývoj můžeme, pokud mluvím o plánu B, chtěl jsem se zeptat, jestli se vůbec uvažuje o třeba Eh, pomoci Ukrajině k tomu, aby se mohla bránit agresi. Připomínám to, co už říkám tady v eh, Evropském parlamentu dlouho, eh, možné dodávky vojenského materiálu, aby Ukrajina mohla zdorovat té vojenské agresi Ruské federace. Čili ještě existuje nějaký alternativní plán k minským dohodám. A druhý, druhá moje připomínka a dotaz se týká e, vaší zmínce o hybridní eh, válce a o dezinformacích. Já bych chtěl upozornit na to, že ta obrana Evropské unie je velice slaboučká, řekl bych dokonce trestuhodně slabá. Určitě víte, že paní Mogherini na pokyn eh, rady vytvořila tým, který se má bránit ruské propagandě a ten tým má pouhých osm členů. A paní Mogherini na to nevyčlenila ani žádné zvláštní finanční prostředky. Ona postupuje podle starého i schváleného rozpočtu. Jak máme bránit té masové propagandě, jako je Russia Today? E, ptám se, existují nějaké návrhy, jak postupovat konkrétně proti e, e, masovým ruským dezinformacím, které už začínají velice silně narušovat solidaritu mezi evropskými státy. Děkuji za odpověď. Thank you very much. Děkuji, já mám dvě připomínky, respektive otázky. Příliš mnoho politiků v Evropě bylo překvapeno tím, co Rusko dělá. Bylo to v roce 2008 v Gruzinsku, to tež platilo pro Krym a východní Ukrajinu. A teď byli mnozí překvapeni, když se Rusko pustilo do konfliktu v Sýrii. A teď přišly zprávy, že se stahují ze Sýrie. A já si kladu otázku, jak si to analyzuje EAS? Rusko potřebuje síly, potřebuje zdroje. Budou mít teď vlastně, vlastně vojáky k dispozici, když je stáhnou ze Sýrie. Jak si to analyzujete? Navíc více než 50 poslanců Evropského parlamentu předložilo návrh a některé národní parlamenty také předložili návrh a týkající se sankcí vůči osobám, které jsou implikovány v případě eh, Sovčenko. Jak se na to dívá EAS a konkrétně Evrops- a Evropská komise obecně, tedy uvalit sankce na ty osoby, které jsou za tento případ eh, odpovědné? Děkuji. Uh, Pane velvyslanče, já bych se také rád zeptal, jaké závěry si EEAS vyvozuje z předchozích situací, kdy Rusko porušilo mezinárodní právo, tak abychom mohli fungovat preventivně a ne pouze reagovat. Síla Evropské unie byla vždy v jednotě. <clears throat> Sjednocení se kolem principů, které bezprecedenčním způsobem narušuje ruská vláda. Takže když hovoříme o ruské strategii, tak si myslím, že jejich strategií je vytěžit maximum se zdrženlivosti Evropské unie. Prostě doufají, že nás utahají, že nás to znudí a že nakonec přistoupíme na kompromisy, které půjdou proti našim zásadám. A to si myslím, že je nebezpečné pro naši dlouhodobou strategii být takto váhavý, anebo hledat kompromisy, které jsou jednostranné. Bude to mít daleko záhlé dopady, pokud tady ukážeme, že jsme váhaví. A také jsem chtěl upozornit na ty konkrétní sankce vůči osobám. To je věc, která funguje. To víme. Existují pochybná ruská aktiva, deponovaná v Evropské unii, mnozí víte kde, a s těma je potřeba něco udělat. Zaměřme se na tyto aktiva. Ti, kteří jsou zodpovědní za únos, zatčení a, a ten předstíraný soud paní Sovčenko by také měly být eh, předmětem těchto sankcí. Bez mikrofonu, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Mám v podstatě navazující otázku na to, co říkala paní poslankyně, pan poslanec Jakansáry, jak tedy najít eh, nový způsob práce s Ruskem. Já jsem požádal o slovo, když jsem slyšel to, co ona říkala o školce. Putinův režim, Putinův režim a uh, zabývat se jim to tedy opravdu není hra ve školce. Takže já budu pevně věřit, že EEAS uh, nezmění tu širší strategii analýzu situace jenom proto, že si myslí, že by bylo lepší, kdyby probíhal dialog, vlastně samoučelný dialog. <clears throat> Jenom proto, aby se diskutovalo s tímto režimem. A také jsem se chtěl krátce vyjádřit k tomu, co říkal kolega Pep o tom překvapení. Opakovaném překvapení z toho, co dělá Rusko. Nemůžeme se myslet, že dva roky po zločinem, po zločinné anexi Krymu je Rusko v nějaké nové fázi své mezinárodní politiky. Dva roky po Krymu je jasné, že vůbec není náhodou, že slyšíme, že se takzvaně Rusko stahuje ze Sýrie, ze Sýrie pár dní před eh, výročím. Takže já jsem jenom chtěl tady toto říct. I za tuto stranu Balckého moře prostě nenechme se ošálit, pokud má ten dialog být jenom proto, aby nějaký probíhal, tak z toho nic mít nebudeme. Uh, velice děkuji, pane předsedo. Mám před sebou velice dlouhý seznam otázek, takže doufám, že se pokusím, nebo doufám, že se mi podaří eh, zpovědět jich co nejvíce. Některé z nich které byly spíše komentáře než otázky. Takže tak, zaprvé taková obecná reakce. Někteří poslanci tohoto váženého výboru řekli, že jsou překvapeni, že vlastně včera na té schůze Eh, na té radě ne, nebyly žádné novinky, ale musím říct, že včera jsme chtěli, um, že jsme vlastně nechtěli definovat novou politiku eh, vztahů EU eh, e vůči Rusku. Chtěli jsme spíše stanovit ty určité zavazující zásady, ty principy, které definují tu stávající činnost a které vlastně nás sjednocují. Takže i teď, když jsem si vyslechl celou tu řadu těch komentářů, tak se ukazuje, že nevždy je tak lehké definovat e, ty principy, v nich jsme jednotní v Evropské unii, zejména když hovoříme o Rusku. A já si opravdu myslím, že včerejší hlavní úspěch tkvěl v tom, že se nám podařilo přesně definovat a zdůraznit tu jednotu e, v kontextu velice obtížných e, diskusí s Ruskem. A myslím si, že včera tam nebyl nikdo, kdo by byl proti těmto principům, kdo by, byl, kdo by s nimi nesouhlasil. A myslím si, že to je důležité. Také bych chtěl říci, že určitě nikdo nepodceňuje hrozby a rizika, které se týkají Ruska. Když jsem byl mladý rakouský diplomat, tak jsem působil vlastně v bývalém sovětském svazu na konci 80. let a to byla taková určité, takové určité období naděje v Sovětském svaze. A já si pamatuju, že tehdy jsem se setkal s Jurem Farnasevem, který byl zakladatelem hnutí Memorial. Byl to vlastně jeden z první člověk, který poukazoval na zločiny stalinismu mm. a opravdu vlastně je, je, dnes by byl považován vlastně za mm, zahraničního agenta a teď vlastně se jedná i o tu organizaci Memorial, která vlastně podle nové, ruská, podle té nové ruské legislativy vlastně to hnutí Memorial je teď považováno za mm, zahraničního agenta, takže opravdu se musíme věnovat i těm otázkám podpory občanské společnosti a myslím si, že právě včerejší rada si toho byla velice vědoma. Druhá věc, kterou chci říci, ptali jste se rovněž na úlohu mm, toho, té včerejší formace. Pokaždé, když se setkáváme se zástupci Ruska, e, zamýšlíme se nad tím, zda by tedy jste neměly být ty dva e, summity, e, nebo dvakrát ročně summit a tak dále ale je pravda, že vlastně to členství toho jednoho subjektu už vlastně bylo pozastaveno ještě předtím, než um, vlastně byly um, stízeny ty sankce. A tím se dostávám i k tomu, k té otázce toho selektivního zapojení, selektivní spolupráce s Ruskem. Souhlasil bych s tou analýzou, že Rusko je velice takový komplikovaný, složitý protihráč nebo hráč na té mezinárodní scéně a, a to můžeme asi říci, že asi i v budoucnu tomu tak bude. Ale i když je ten hráč obtížný, tak dává smysl hovořit s ním o věcech, které jsou i v našem zájmu. Irán byl takový, podle mého názoru, jasný příklad toho, kde bychom měli selektivně pracovat, spolupracovat s Ruskem. Mm, co se týče e, Sýrie, tak to je další takové téma. No a pak jsou zde ještě další témata, která podle mého názoru jsou zajímavá pro Evropskou unii, aby tedy aby Evropská unie vlastně hovořila s Ruskem. Také se jedná o to, aby mm, Evropská unie hovořila o tématech, které se týkají také zemí, na nichž, které vlastně se obávají určitých kroků. Takže Rusko například využívá fitosanitární opatření jako určitou politiku. E, jak víme, tak Rusko uplatňuje určitá pravidla eh, nestejnoměrně vůči jednotlivým zemím. Takže myslím si, že třeba je dobré, aby Evropská unie o tom hovořila s Ruskem, protože pouze pokud se to bude řešit na té úrovni EU-Rusko, ehm, tak eh, to může potom vést vlastně k bránění zájmů i pouze třeba některých členů Evropské unie. Takže to, ta zásada selektivního, selektivní spolupráce, na tom teď pracujeme a Mm, budeme tak postupovat v oblastech, které jsou v našem zájmu. Pak ještě pár slov k Minsku. Bylo velice, mm, nebo bylo jasné a ministři se na tom shodli, že pokud se mají změnit naše vztahy s Ruskem, tak se musí plně uplatnit, plně provést eh, Minská dohoda nebo Minské dohody. Tam jsou samozřejmě závazky pro ruskou i pro ukrajinskou stranu. My rovněž eh, apelujeme i na Ukrajinu a trváme na tom, že i oni musí splnit eh, své části, té části důhody, které se jich týkají. Ale ukazuje se, že ve východní, na východní Ukrajině je i obtížné, aby tam tedy byla, aby tam byly pozorovatelé OBSE, takže pak vlastně mm, zatím ani nemáme dostatek um, těch eh, informací um, Celá ta situace je do velké míry formována bezpečnostní situací na východě Ukrajiny a zde tedy má navíc tady i Rusko jasně definované povinnosti, které se týkají provádění Minské dohody. A až budeme také posuzovat, jak jsou ty Minské dohody plněné, tak budeme také naslouchat i Rum, pardon, Německu a Francii, protože Německo a Francie hrají velkou úlohu v té takzvané normandské skupině. Dále, co se týče Minsk, také jste se mě ptali na tu bývalou, nebo na tu, pardon, na tu skupinu Minsk, která jste působila. Asi víte, že vysoká představitelka nedávno navštívila Azerbajdžán a Arménii a jasně v kontextu této návštěvy řekla, že podporujeme, respektive Evropská unie podporuje eh, stávající míst spolu, spolu předsedy skupiny Minsk, tak jak je to v madridských principech. Ehm, já si myslím, že je důležité, aby Minsk byl plně uplatněn a eh, že tedy ta složitá situace lze, mm, že tu situaci lze vyřešit pouze politicky, tedy ta situace, kterou, která je na východě Ukrajiny. Několik poslanců Evropského parlamentu se mě teď zeptalo, jak chceme bojovat s tou kampaní eh, dezinformací. Také jste hovořili o tom Stratkomu. Chci vám říci, že to je struktura, která by měla a bude posílena. A chci říci, že ministři eh, na to reagovali velice pozitivně. Mm, je to tedy vlastně v rámci ESVČ. Je to vlastně poprvé, kdy máme takovou strukturu a domnívám se, že už jsme docela pokročili. Také jste se ptali, jak se vlastně dívám, nebo jak si, vyklá, jak si vykládám, jak si mm, vykládám to nejnovější rozhodnutí Ruska stáhnout se ze Syrie. Já si myslím, že ještě příliš brzy na nějaké úsudky, co to vlastně bude znamenat eh, v tom celkovém politickém kontextu. Myslím, že to bude nutno zhodnotit velice pečlivě v širokém kontextu. My si myslíme, že jakýkoliv krok, který může přispět k deeskalaci konfliktu uvnitř Sýrie a který může také posílit eh, vlastně to, eh, to příměří, je vítaný a že to může také eh, posílit i úsilí najít politické řešení syrské války v Sýrii ale já si myslím, že zatím je ještě příliš brzy, abychom dokázali říct, zda, zda, zda bylo dosaženo této chvíle nebo tohoto stavu věci. Co se týče mm, obtížné situace paní Nady Savčenkové, já mohu říci, že jakékoliv další zápisy na seznam by musela schválit eh, rada. Rada by musela postupovat podle právních kritérií, které byly eh, stanoveny v právním aktu. Co se týče případu Nady Savčenkové, tak mohu říci k tomu něco obecně. Zde vidíte, nebo pardon, můžete si také přečíst velice silné vyjádření vysoké představitelky Ona v tom svém sdělení jasně sdělila, že Evropská unie eh, považuje tento případ vlastně za porušení ehm, ze strany Ruska, porušení mezinárodního práva. Domnívá se, že tedy došlo k porušení lidských práv a narušení eh, na práva na eh, spravedlivý proces. Také apelovala na ruské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně Nadiu Savčenko z humanitárních důvodů propustili. A mm, takže také plánujeme speciální komuniké ehm, členských států na toto téma. Ehm, ne, nemůžeme být příliš optimističní, jak optimističtí, jak na to bude reagováno, mm, na tuto ehm, demarši. Ale my samozřejmě zde máme také velice, velice silnou a jednotnou pozici. Pane předsedo, myslím si, že se mi podařilo reagovat na většinu otázek, které byly položeny. Ještě musím podotknout, a už jsem to trochu říkal na, ve svém úvodu, těchto pět hlavních eh, zásad Mm, to jsou vlastně mm, tam vlastně je také důležité, že chceme respektovat a chránit bezpečnost v Evropě. To zdůrazňuje členské státy i vysoká představitelka. Souvisí to vlastně eh, s tím, že chceme říci, že vlastně i třeba připojení Krymu nebo eh, situace v Ukrajině, to je vlastně něco, i co ohrožuje ehm, Evropu nebo ten systém a, a řád v Evropě. My tedy na základě toho budeme ehm, se zapojovat do té situace, také ohledně toho, jak se bude ta situace vyvíjet. To je také kontext, v němž musíme posuzovat i otázku, která se zazněla, eh, jak je to s tím ekonomickými ehm, dopadem, s ekonomickým dopadem sankcí nebo s tou ekonomickou situací. Samozřejmě některé členské země pociťují dopad sankcí, některé více, jiné méně ale to byly sankce, o nich bylo rozhodnuto v určitém kontextu. Ta situace se nějak nezlepšila a ministři rovněž propojili eh, případnou změnu toho sankčního režimu eh, s prováděním minských dohod ale měla by se také ještě konat uh, někdy v červnu speciální rozprava nebo speciální zkuze, která se bude týkat právě toho sankčního režimu. Pane předsedo, já mám pocit, že jsem se vyjádřil k většině dotazů, takže se to je z mé strany vše. Ano, děkuji. Děkuji vám za tuto rozpravu, také se těším i na dobrou spolupráci v budoucnu a teď tedy vás propustím, abyste se zase navrátil do Evropské služby pro vnější činnost. Se dostáváme k našemu poslednímu bodu dnešního zasedání. A to je doporučení parlamentu k radě v souvislosti s 71. zasedání valného shromáždění OSN. Naším zpravodaj je všemi oblíbený Andrej Kovačev. Možná se budete divit, že minulý rok jsme to neudělali. Tenkrát jsme měli zprávu z vlastní iniciativy a teď se vracíme k běžné rutině, že eh, dáme, dáváme taková doporučení. A domnívám se, že vezmeme-li si na to dostatek času s odpovídajícím harmonogramem, čili pozměňovací návrhy musí být předloženy dokdy. Návrh je, abychom měli čas na předkládání pozměňovacích návrhů až do 20. 21. března 12 hodin. Tak, abychom měli dostatek času postoupit. Tady někdo se moc snažil, že, když to dal už na 17. března. To byl sekretariát, že, kdo předkládá takové návrhy vzhledem k tomu, že eh, si neuvědomuje, že parlament, parlament, eh, poslanci velice tvrdě pracují a že ale mají také jiné věci na starosti. Máte slovo. No, děkuji, pane předsedo, děkuji za tyto úvodní informace. Já bych chtěl pouze říci, že v těch prvních dvou legislativních obdobích Eh, se tomu věnoval eh, pan kolega Lamsdorf. V roce 2008 a 2014 odvedl velice dobrou práci, eh, vypracoval sedm návrhů a návrhů usnesení, které se týkají zasedání volného schromáždění. Bylo to vlastně 36. až 39. zasedání volného schromáždění OSN asi si možná vzpomínáte, že během minulého funkčního období jsme neměli ani zprávu, ani e, usnesení na rok 2014-2015. Byla to taková obecnější zpráva o OSN. Další důvod, proč se Byro rozhodlo znovu vypracovávat doporučení k zasedání, je to, že bychom chtěli oživit pracovní skupinu EU-OSN v tomto funkčním období, protože tato pracovní skupina tedy teď, eh, nebo máme velká očekávání od této pracovní skupiny. Normálně, obvykle je to tak, že tedy eh, mm, Květen červen se přijímají návrhy a v září tedy je to valné schromáždění, takže v květnu by Evropský parlament měl schválit eh, tuto mm, zprávu, tato doporučení a v dubnu by se hlasovalo o této zprávě zde na AFETu. Jak říkal pan předseda, tak se nám podařilo se sekretariátem prodloužit eh, tu lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů, je to až 21.3. v poledne. Chtěli bychom požádat, aby bylo možné, aby ty pozměňovací návrhy byly angličtině, aby to tedy potom trvalo co nejkratší dobu, protože se má už v dubnu hlasovat v AFETu. Návrh eh, zprávy máte k dispozici ve svých složkách. Jsou tam čtyři takové hlavní body. Mír a bezpečnost, boj proti terorismu, nešíření zbraní a odzbrojení, migrace, dále lidská práva, demokracie a právní stát, rozvoj, změna klimatu, EU a reforma systému OSN. Pak e, tady ještě jsou tam další témata, kterými také nutno se věnovat, třeba úloha Evropské unie v rámci OSN. Tím vlastně právě navazujeme na zprávu Feru, pana Ferroveren. Další eh, začlenění lidí se zdravotním postižením. Eh, jsou zde také závěry, které se týkají blízkovýchodního mírového procesu z ledna 2016. Poslední bod se týká zamyšlení nad eh, rozhovory, které se týkají Sýrie. rád eh, s, se, zástup, se stínovými zpravodaji politických frakcí budu ještě dále pracovat na textu, návrhu, doporučení. Těším se také na jejich stanoviska a na jejich návrhy, které se týkají návrhu doporučení. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi, který, jak vidím, právě odešel. ale já bych tedy teď s dovolením dal slovo pa, svému drahému kolegovi panu Balcerimu, který je stínovým zpravodajem za socialisté. Děkuji. Já nejsem tedy úplně stínový zpravodaj. Ve skutečnosti zastupuji kolegyni, která je na misi v Ženevě, paní Soraju. Ona by tedy chtěla poděkovat zpravodaji za tento první text. Ona se samozřejmě těší na další spolupráci. Zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropská unie mluvila jedním hlasem na eh, půdě OSN a abychom také měli společnou pozici vůči OSN. Ona se také domnívá, že je důležité, aby tato zpráva jasně řekla, že lidská práva jsou důležitá i při plnění všech cílů, které má OSN. Bude předkládat pozměňovací návrhy týkající se těch jednotlivých kapitol. Rozčlenila to hlavně na takové tři části, takže za prvé mír a bezpečnost, dále lidská práva a rozvoj Mm, domnívá se, eh, že je důležité také tlačit na provádění usnesení 1320, 1322, prosazovat práva žen, práva komunity LGBT, kde tady bohužel teď jsme spíše, jsme spíše svědky toho, že, ten, že ta situace se spíše zhoršuje v Evropě i jinde. Také, bychom tam, také by tam ještě chtěla dodat Eh, něco k lidským právům. A také je tam nutnost ještě věnovat se mediaci konfliktu v Blízkém východě, týká se to i Palestíny. Takže to je zatím z mé strany vše, děkuji. Well, thank you, Chair. Uh, I would like to congratulate the rapporteur, Mr. Děkuji za slovo. Já bych chtěl pogratulovat panu eh, zpravodaji za to, že připravil tento návrh vyvážené zprávy. Pro Evropskou unii je důležitější než dřív, aby sestavila svůj, systém, se, svůj seznam priorit k zasedání valného schromáždění OSN jsou zde různé globální otázky, globální problémy, takže toto eh, doporučení je takovou dobrou příležitostí, abychom ukázali, že Evropská unie dokáže hovořit jediným eh, společným hlasem. Já jako stínový zpravodaj za skupinu ALDE bych byl velice rád, kdyby Evropský parlament tam dokázal také ještě začlenit některé další eh, věci, je důležité, abychom tam se věnovali lidským právům, změně klimatu, rozvoji, aktivnímu prosazování právního státu. Tam bychom všude chtěli posílit úlohu Evropské unie. Chtěl bych ještě říci, že je také důležité eh, zvýšit transparentnost při procesu výběru příštího generálního tajemníka OSN. Musí to být vyvážené. V eh, doporučení chceme také hovořit, že i nadále podporujeme komplexní reformu fungování Rady bezpečnosti OSN, mm, aby, zvýš, aby více zobrazovala stávající situaci a aby také dokázala reagovat i na veškeré budoucí výzvy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já zde zastupuji paní Lochbiller. Kolegyně samozřejmě také zaprvé tedy děkuje zpravodaj za jeho vynikající práci. Naše frakce je ráda, že bude znovu oživena tato pracovní, ta, ta pracovní skupina EU pro OSN a my ji podpoříme a také mm, i s veškerou energií, aby ta pracovní skupina tedy měla vše, co bude potřebovat. Co se týče obsahu tohoto doporučení, tak jednu věc už vlastně naznačil kolega. Letos se má Eh, volit nový generální tajemník OSN a my doufáme, že se zde tedy podaří protlačit určité nové změny v té, v té v tom postupu, aby tam třeba byla kandidátka žena a tak dále. Druhý bod. Valné schromáždění, na, na úrovni valného schromáždění OSN existuje nová pracovní skupina pro nukleární odzbrojení a my apelujeme na členské státy, aby aktivně podpořili všechny členy této pracovní skupiny. Jsme zklamáni, že členské státy Evropské unie nepřispěly konkrétněji k mírovým k, k summitu lídrů um, ohledně mírového úsilí. Tam si myslím, že jsme vlastně pozadu za ostatními regiony, to by mělo být napraveno. Děkuji. bez mikrofonu, bohužel. Možná bychom tam mohli dát bulharského kandidáta na generálního tajemníka OSN. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Zároveň stále hovořil o potřebě zachovat genderovou rovnováhu já doufám, že to bude jedno z důležitých kritérií pro výběr a děkuji také stínovým zpravodajům. Budeme probírat pozněvací návrhy a jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří najít dobrý kompromis a že budeme hovořit jedním silným hlasem. A navrhneme radě, aby se držela doporučení Evropského parlamentu všechny body, které zmínili kolegové a kolegyně, jsou cenné. Udržování míru, lidská práva, rozvoj, právní stát, klimatické změny. To jsou všechno důležitá témata. Tyto pozměňovací návrhy během vyjednávání příjmu. Děkuji.